Good morning, ladies and gentlemen. I open our morning meeting. Eh, dobré ráno, dámy a pánové, zahajuji dnešní eh, dopolední eh, zasedání výboru REGI. Budeme pokračovat v programu, který jsme schválili včera ráno a náš další bod na programu je diskuze o evropském semestru pro koordinaci hospodářské hospodářských politik a provádění priorit na rok 2016. Spravodajem je pan Fernando Ruas a on je ochoten tedy představit návrh své zprávy. Z procedurálních důvodů bylo vám stanovisko doručeno pouze v angličtině a proto navrhuji, aby pozměňovací návrhy byly předkládány pokud možno v angličtině a zasílány sekretariátu eh, před 28. červencem eh, v 5 hodin odpoledne do této tedy doby pokud je to pro vás přijatelné. A 8. září o tom budeme hlasovat, protože výbor Ekon bude hlasovat 11. října před eh, naším eh, dalším zasedáním eh, v říjnu, takže musíme a musíme hlasovat definitivně v prosinci, takže proto tady tlačíme na čas, vše tady je v angličtině a proto prosím o to, aby i pozměňovací návrhy byly v angličtině, tak aby vše bylo včas a abychom to stanovisko mohli takto připravit. To jsou technické podrobnosti, jsou ovšem důležité eh, pro rytmus naší práce a já nyní předávám slovo panu Ruesovi. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Drazí kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat eh, za to, že tady mohu představit eh, svůj návrh a chtěl bych říci, že Eh, tady máme jinou situaci, která se týká rozsahu textu. Všichni znáte ty limitace, které máme, to omezení rozsahu. A proto já sám jsem připravil několik pozměňovacích návrhů, abych svůj návrh stanoviska doplnil. Takže já tady budu hovořit a budu zahrnout do toho ty své návrhy pozměňovací. Co se týče politiky soudržnosti, tady je důležité, abychom jasně poukázali na to, že je důležité, aby tady byla větší koherentnost a fokalizace veškerých postupů letos. Tady je důležité, abychom tady měli doporučení pro eurozónu, pro Evropskou unii jako celek, pak tady jsou jednotlivá doporučení pro členské země. Pak je důležité, abychom měli lepší interakci mezi orgány jednotlivých zemí a komisí a také dalšími zainteresovanými stranami. Podle nás toto posiluje smysl nebo takovou akceptovatelnost těchto politik, jak ze strany orgánů, tak ze strany občanů, což je prvek, který stabilizuje naši unii. Pak je důležité potrhnout, že Bohužel eh, úroveň investic v Evropě byla velice dlouho velice nízká, což velmi negativně ovlivňuje dlouhodobý ekonomický růst a vytváření pracovních míst na našem kontinentu, zejména v některých členských státech. A proto si myslím, že je důležité, abychom rychle a konzistentně zrealizovali v terénu operační programy a také další programy a iniciativy, které jsou financovány Evropskou unii. V tomto kontextu bych rád potrhl, což také dělám prostřednictvím prostřednictvím svého pozměňovacího návrhu Junckerův plán a to, že je důležité, aby byl využíván eh, v geografické rovnováze. Je důležité, aby se zachovala jeho doplňkovost a adicionalita ve vztahu k evropským strukturním a investičním fondům tak je důležité hovořit o synergii mezi různými evropskými fondy. Ještě včera jsme tady na výboru REGI, eh, jsme o tom hovořili a musíme to neustále opakovat. To je jediná efektivní forma pro to, jak investovat peníze evropských daňových podniků a jak co možná nejvíce se dopad takovýchto projektů. Proto, aby evropští občané chápali naše projekty, aby je přijímali pozitivně, potřebujeme, abychom to vše na veřejnosti dobře vysvětlovali. A proto musíme mít také jako jeden z hlavních cílů v rámci evropského semestru posílení multiúrovňové zprávy a také zlepšení kvality řízení programu ze strany veřejných orgánů, jak si z vertikálního, tak z horizontálního hlediska. Musíme tedy zvětšit kapacitu investiční také pomocí veřejných zakázek a je důležité, abychom je transparentní a bojovali proti korupci, protože to zvětší akceptovatelnost ze strany občanů. Politika soudržnosti je něco, co musí v souladu s takovým širším rámcem ekonomické zprávy. Musíme mít lepší kooperaci i s evropským semestrem a také s dlouhodobými cíly Evropské strategie 2020. V tomto rámci je podle mě důležité, já to rád, rád bych to podtrhl, článek 172 Lisabonské smlouvy, která se týká územní a sociální soudržnosti. Připomínám evropským institucím, že toto je legitimita politická politiky soudržnosti zakotvená přímo ve smlouvách. Dále je důležité, aby Evropa byla jakési propojení zemí a regionů v rámci společného projektu evropského, tak abychom skutečně měli konvergenci na celém evropském území. Nemůžeme spochybňovat tento cíl z důvodů, které jsou pouze konjunkturální nebo je obětovat nějakým krátkodobým politikám. Občané musí vnímat, že veškerá opatření, která pocházejí z fondu FC a ze strukturálních fondů, jsou eh, rozumně eh, aplikovány, obezřetně a správně. Eh, v textu ještě připomínám, že takováto opatření, pokud se realizují, musí vždy zohledňovat specifické socioekonomické podmínky členského státu, tak, aby došlo ke správným regionálním investicím tam, kde je to zásadní, tak, aby to bylo dobré pro ekonomiku toho či daného členského státu, zlepšilo situaci malých a středních podniků, zlepšilo zaměstnanost a podpořilo ekonomický růst. Co se týče metod a opatření, které jsou plánovány v rámci e, ekonomického řízení v rámci 2016 roku a co se týče šancí pro eh, Portugalsko a Španělsko, zde bych rád vyslovil svůj názor názor. Já si myslím, že je to naprosto nespravedlivé, jak z ekonomického hlediska, tak z logického hlediska je to prostě nepřiměřené. Co se týče Portugalska, které znám nejlépe, tady je to hluboká nespravedlnost a eventuální aplikace těch sankcí, protože by se opětovně takto potrestala země, která se tak snažila pro to, aby se mohla vrátit na finanční trhy. A ne, není to trest pouze pro zemi, je to trest pro občany, pro podniky a pro vládu. Portugalsko seškrtalo platy, důchody, velmi se omezilo a velmi omezilo právě veřejné výdaje. Prošli jsme velice obtížným obdobím. Takže si myslím, že eh, komise by měla postupovat tak, že by měla projevit pochopení pro naši vlastní situaci. Doufám, že i vy nechápete. Pokud by se aplikovaly sankce, tak by to bylo i neracionální z ekonomického hlediska. Kolegové, ten argument je tak zřetelný, že podle mě vylučuje eh, nějakou možnost zavedení těch sankcí. Jak můžeme nyní v okamžiku, kdy se snažíme nastartovat ekonomiku a vytvářet pracovní místa, jak můžeme v tomto okamžiku aplikovat sankce na Portugalsko za rok 2016. Portugalsko sankce nepotřebuje. Potřebuje podporu investit, potřebuje zrealizovat projekty, které byly schváleny v rámci evropských fondů a potřebuje i nadále podporu ze strany EU. Mně se zdá, že veškerý tento proces je velice zvláštní a politicky nepřiměřený, zejména vzhledem k situaci, ve které se nyní všichni nacházíme, skept, euroskepticismu v Evropě po Brexitu, ta nová politická realita, která byla takto vytvořena. A dobře víme, jak to vypadá v zemích, kde jsou velké potíže, například vytvořit většinovou vládu. Existují dále vlády, které mají naprosto proti evropskou agendu v jiných členských zemích. A dokonce se tady hovoří o nové smlouvě a některé země dokonce hovoří o tom, že také zrealizují referendum, které rozhodne o tom, zda se trvají v EU či ne. V tomto kontextu skutečně trestat Portugalsko jenom kvůli rozpočtu za rok 2016 to není možné. Tady skutečně z toho vyplývá jediné řešení, že se prostě ty sankce nebudou aplikovat. To, co se čile zprávy, tady bych chtěla říct, že je důležité, abychom měli transparentnost ve veřejných výdajích, protože tak se vytvoří atmosféra, která bude prospěšná růstu. Pokud bychom vytvořili takovou tu situaci, tak členské státy by potom mohly realizovat svá eh, i specifická doporučení pro jednotlivé země prostřednictvím operačních programů a zdá se mi zdále důležité uznat v naší zprávě, že investice ze strukturálních fondů a investičních fondů již přispěly pro zavádění strukturálních reform a přispěly k tomu, že se zlepšila výkonnost ekonomiky mnohých členských států, že se tedy podpořil ekonomický růst, pomohlo se podnikům. Zejména bych tady rád zmínil evropské regiony, které trpí přírodními nevýhoda, eh, nevýhodami nebo které trpí odlidňováním. Jsou to regiony s eh, křehkými ekonomikami a potřebují speciální přístup ze strany evropských institucí. A dále program podpory strukturálních reform, který byl přednedánem vytvořen Evropskou komisí. Zde bych rád připomněl, že jeho program by měl být dobrovolný a hlavně komplementární. Rozpočtová transparentnost a technická pomoc v oblasti politiky soudržnosti je důležité, tedy je důležité, aby to podporovala komise, ale podle nás to nesmí fungovat jako nějaký precedent pro to, aby se tady zavádělo nějaké tvrdé sankce či nějaká tvrdá opatření. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za prezentaci vašeho stanoviska a také za váš eh, popis nebo sdělení k situaci v Portugalsku. Nyní navrhuji, abychom se eh, věnovali stanovisku a nyní uděluji slovo stínovým zpravodajům. Nejprve má slovo pan Nielsen. Děkuji, paní předsedkyně. A srdečně také děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu, protože podle mého názoru je to eh, dobré východisko pro naši práci a proto, abychom se dohodli na tom, jak má stanovisko vypadat, zejména body 2 a 5 v návrhu zpravodaje, mm, se velmi blíží našemu pohledu na věc a Ono to také vychází e, z problému důvěry, který v tuto chvíli v Evropě máme. Já jsem již včera v rozpravě řekl, že je nesmírně důležité, abychom získali zpět důvěru a proto musíme působit přímo v místě, v regionech, městech, v obcích. Tam musíme začít utvářet důvěru. A proto jsou právě tyto dva body pro mě důležité. A potom e, ten e, program reform je dobře, že se to tady zmiňuje. Možná, že bych se to mohlo ještě více rozpracovat, abychom se vzájemně poučili z dobrých praxí, z dobrých příkladů, jak se v tom či onom regionu eh, působilo. To by bylo výhodné pro všechny. Zatím to ještě není rozvinuto dostatečně. Ehm, my jsme se když jsme se stali novými členy, dívali na eh, příklady ve Skotsku, eh, jinde a musím říci, že to bylo velmi užitečné. Eh, to je něco, z čeho vždy profitujete. A pak je tady jedna věc, která zde podle mého názoru chybí, přestože je nesmírně důležitá. Během doby plánování je důležité také sociální hospodářství pro místní hospodářský rozvoj, protože sociální hospodářství, které definujeme eh, různými družstvy a svazy, tak eh, to je způsob, jak mobilizovat eh, občany. A když hovořím s místními zastupiteli v Evropě, zejména eh, z Jižní Evropy, z Itálie, Španělska, tak oni neustále zmiňují, jak je důležité právě sociální hospodářství. A proto si myslím, že tento bod by rozhodně měl v tomto textu být. Je to důležité i proto, že Rada 7. prosince přijala závěry k využívání sociálního hospodářství pro růst a zaměstnanost. 28 zemí se na tom tedy shodlo a to vedlo k tomu, že komise teď vytvořila skupinu odborníků, která má připravit akční plán pro sociální hospodářství pro pracovní program na rok 2017. A proto bychom i my měli Eh, převzít toto téma, abychom ukázali, že i toto téma bereme vážně, téma, na kterém pracuje Rada i komise. Takže proto navrhuji, abychom to zapracovali do textu. Těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji. Další eh, řečník. Thank you very much, Chairman. so the... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, návrh zpravodaje v této podobě je velmi dobře vyvážený a e, z pohledu ECR, e a já tady chci hovořit za ECR jako celek, tam nevidím e, žádné vážné problémy. Chtěl bych ovšem zdůraznit dvě věci ve zprávě této podobě. V obecných ustanoveních se hovoří o fondech SIS z minulého období a a hovoří se tady o opatřeních, které souvisí se zdravou ekonomikou, ale to je dosti kontroverzní pro země, které jsou v eurozóně. Eh, tady eh, samozřejmě eh, to vyvolává dojem diskuze o sankcích Španělsko a tak dále, a i v souvislosti se Spojeným královstvím. Ehm, a já si myslím, že e, toto není dobrá doba teď před letní pauzou a s ohledem na současnou situaci. A když se podíváme na e, specifičtější věci ve zprávě, e, Pravděpodobně jsou tady věci, které by komise měla používat spíše jako poslední řešení. Tady Eh, by jakékoliv přerušení nebo změna programu měly být minimální. Pokud jde o uplatňování makroekonomických podmínek, tak by to mělo být transparentní a odůvodněné a mělo by to eh, sloužit cílům eh, regionální politiky v daném regionu. A tento silný jazyk by mohl vést k tomu, že některé podmínky někdy jsou důležité a jsou prospěšné. Podívejme se na odstavec 5 9, tady se hovoří o strukturálních reformách obou programů. Naše skupina může podpořit zřízení tohoto programu kde se vlastně využívají nevyužité technické prostředky tohoto fondu, tedy v rámci toho existujícího eh, fondu. A, a transfery eh, by eh, měly být eh, eh, tak, aby se využívaly eh, nevyužité technické prostředky. Technická podpora, to, by, to bychom měli podrobněji zvážit. A my doufáme, že i když je to tady formulováno obecně, tak v příštích měsících se tomu budeme věnovat podrobněji. A pokud je to o efektivnější využívání fondů, tak tam je důležitá, e, důležité zjednodušení snižování e, administrativního břemene a to by mělo být novým pravidlem, pokud jde o financování nových a existujících akcí Evropské unie. Takže obecně souhlasíme s návrhem, ale možná, že tam k tomu předložíme několik drobnějších pozměňovacích návrhů e, v souvislosti nebo zhruba v tom duchu, jak jsem to zmínil. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za skupinu ALDE a představím vám stanovisko naší skupiny a budu hovořit bulharsky. Bych искала да bych poděkovat panu Ruešovi za vypracování eh, návrhu stanoviska a také za konkrétní doporučení pro členské státy, které dokazují, že mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly. Z toho důvodu bychom si měli stanovit priority eh, strukturálních reform, které mají posílit ekonomický růst a investice. V této souvislosti se domnívám, že programy na podporu strukturálních reform by mohly být přínosné. Musíme urychlit provádění programů které jsou financovány z Evropského strukturálního a investičního fondu, tak abychom zajistili prostředky na jednotlivé programy od komise. Evropské hospodářství teď neroste dostatečně rychle a proto musíme zajistit maximální eh, synergie mezi jednotlivými fondy a potom na druhé straně dalšími finančními nástroji EU, včetně EFSI, a také soukromých investičních nástrojů. Dále potřebujeme zajistit lepší eh, odpovědnost za dosahování cílů stanovených ve strategii Evropa 2020. A to tak, že provedeme celkový přeskum a použijeme metodiku eh, lepšího monitorování výdajů, které jsou vydávány z evropských fondů, včetně právě eh, cílů Evropské strategie 2020. Chystá se přeskum víceletého finančního rámce a myslím, že ten by mohl vylepšit přidanou hodnotu evropských eh, programů a také vylepšit to dosahování cílů. To velmi úzce souvisí s cíly evropského semestru. Domnívám se, že bychom se měli více zaměřit na zlepšení investičního prostředí v členských státech toho důvodu konkrétní doporučení pro jednotlivé země společně s podmínkami, které jsou stanoveny v rámci politiky soudržnosti, by mohly hrát klíčovou úlohu. Zajišťují totiž významné politické dopady, zvláště eh, na, polit- na investiční prostředí. Členské státy by měly zajistit, aby se správně eh, uplatňovalo evropské financování, používalo a eh, mimo jiné také co nejefektivněji a nejúčinněji. Na závěr chci ještě poznamenat, že bychom eh, měli vyvíjet větší úsilí, jak říkám my, tak mám, mám na mysli komisi a členské státy. Měli bychom se snažit lépe eh, provádět politiky a také zajistit eh, doplňkovost, komplementaritu finančních nástrojů tak, abychom urychlili a posílili hospodářský růst. Z toho důvodu předkládám stanoviska k návrhu stanoviska, pardon, předkládám pozměňovací návrhy. Teď má uh, slovo pan Šel, další stínový zpravodaj, prosím, paní. Děkuji a zejména děkuji panu zpravodaji za jeho návrh. Nejdříve bych ráda podotkla, a jistě vás to nepřekvapí, neboť jsme to tady zdůrazňovali již několikrát, že na tom základním vyznění stanoviska se asi zcela neschodneme. Nám se to až tolik nelíbí. My jako frakce hledíme s velkou obavou na Eh, sílící propojení a podřazování politiky koheze pod ekonomickou zprávu a pod každoroční doporučení pro jednotlivé země eh, komise. Na tomto místě je, myslím, důležité ještě jednou poukázat na cíle politiky soudržnosti. Politika soudržnosti má prospět k vyrovnávání sociálních a ekonomických nerovností mezi regiony. A regiony často ani nemají spolurozhodovací právo, e, e, nemohou mluvit do těch takzvaných strukturálních reform, které jsou stanovovány vládou, která je regionům nadřazena. A komise vydává doporučení členským zemím a přesto jsou regiony odpovědné pak za realizaci. Jistě existují specifická doporučení pro jednotlivá země, které mají smysl, to tady nechci popírat. Ovšem hledět na to takto paušálně, to eh, se nám nelíbí, to prostě my nestílíme tento pohled. Nechci, aby například snižování důchodů bylo prodáváno pod názvem podněty pro eh, lepší důchody, aby se to takto prodávalo jako politika soudržnosti a sám pan zpravodaj si poněkud protiřečí. Pomocí stanoviska chce jednak silněji a úzce propojit politiku soudržnosti s evropským semestrem, ale zároveň si stěžuje na sankce vůči Portugalsku. Já si myslím, že právě z tohoto důvodu jsme proti tomu, aby politika soudržnosti byla totálně podřazena ekonomické zprávě. A navíc nesouhlasíme zcela s tím návrhem, že nové programy mají podporovat strukturální reformy a mají být financovány právě z kohezních prostředků. Podle nás by to nemělo být ani výjimkou. Podle nás by něco takového vůbec nemělo mít možnost být financováno z, poli- z kohezních prostředků. Děkuji a ještě chci říct, že předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji a jako další stínový zpravodaj pan Rope. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat panu kolegovi Irlasovi za kvalitní návrh stanoviska. Zdá se, že koordinace hospodářských politik v EU čelí významným výzvám a to uznává také komise. Prognózy na zimu 2013 nebo 30 se snížily a nemáme žádné pozitivní vyhlídky, také pokud je o vytváření nových pracovních míst. Takže hospodářské vyhlídky jsou uh, spíše negativní. A komise oznámila, že, byla, že byl použit uh, postup týkající se uh, deficitu v rozpočtu u Portugalska a Španělska. A já si myslím, že to nepomůže těmto zemím. Nepomůže jim to, když eh, zmrazíme jejich finanční prostředky. Já bych chtěla, aby se toto objevilo v návrhu stanoviska v konečné verzi. Zelení vždy nahlíželi skepticky na použití eh, tohoto postupu, který se uplatní v případě velkého eh, schodku v rozpočtu. A z toho důvodu bychom chtěli na komisi formulovat výzvu, aby ukončila tento postup u třech zmiňovaných zemí. Ten postup týkající se schodku v rozpočtu. Dále, pokud je o konkrétně doporučení jednotlivým zemím, myslíme si, že řada z těch doporučení by měla být omezena. I když vychází z dobré vůle a závěru expertů, je jich přesto příliš. A tím pádem se to těžko implementuje. Potom jsou tam ještě Potom v koordinaci hospodářských politik jsou i další nedostatky. Máme například cíle vyplývající ze strategie 2020. Navzdory tomu se ale šíří chudoba, nevytváří se dostatečně rychle nová pracovní místa. Navíc mám pocit, že pan navrhovatel eh, nevěnuje pozornost dalším faktorům, jako je ruská krize nebo krize v odvětví mléka. Všechny tyto faktory měly významný dopad na hospodářskou situaci v některých členských státech. Vítám skeptický přístup navrhovatele, pokud je o e, využití migrantů e, k řešení krize. Z mé země e, hodně lidí migruje a mohl bych tedy na to říci, ano, možná má migrace pozitivní eh, dopady z krátkodobého hlediska, ale když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak jsou ty dopady spíše negativní. Zaznamenávám eh, to, že mnohé vesnice i města v mé zemi se vyprazňují a nikdo další se tam nestěhuje. Měli bychom tedy vytvářet eh, taková opatření a politiky, které by podpořily eh, lidi, aby zůstali, eh, aby se nestěhovali. Nevidím paní Domato. Je tady někdo, kdo chce hovořit místo ní za skupinu? Ne? Takže pan Brulat ho také nevidím. Hlásí se ještě někdo? Paní Breso? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla ještě jednou zmínit eh, o jedné věci. Jde mi o poznámce, která je sice ve zprávě, ale já bych to trochu rozšířila, ve stanovisku abych to rozšířila. My máme v současné době na úrovni EU eh, dvě hlavní politiky. První z nich je politika, která vznikla ještě před eh, strukturálními fondy a politikami. A to je oblast, kde se snažíme postupně vytvářet konvergenci mezi hospodářstvím jednotlivých členských států a to tak, že zasahujeme na mikroekonomické úrovni. To znamená, týká se to konkrétních odvětví, kde je nutné eh, zavést modernizace a zvláště investice. Tam spadá řada různých politik. Na to jsme navázali, jak je známo, dokonce i eh, zemědělskou politiku a politiku pro rozvoj venkova. To spadá i do strukturálních fondů a u jiných eh, odvětví potom pouze, u jiných odvětví se to týká pouze tedy eh, toho, kde se zasahuje ze strukturálních fondů. A ovlivňuje to trh práce a také eh, různé sociální instituce. Takže hovoříme o takových dlouhodobých politikách, ne o pouze těch sedmiletých eh, politikách sedmiletém plánování, a jde o oblasti, kde je nutné investovat do konkrétních odvětví. To znamená, přesným způsobem tam zasahujeme na základě rozvojových politik a ještě jednou opakuji, zasahujeme na mikroekonomické úrovni. To znamená, týká se to konkrétních podniků, nebo investujeme do veřejné zprávy a tak dále, abychom podpořili celkově hospodářství. To bylo na jedné straně. Potom na druhé straně jsme použili, zvlášť během krize, další nástroje a ty potom spadají do jiné politiky, do politiky, která rok po roce zasahuje, například v rámci evropského semestru, semestru zasahuje někdy správně, někdy špatně, jak uváděli i kolegové, dokonce e, i navrhovatel říkal, že někdy zasahují chybně. Je pravda, že tam došlo k řadě chyb, ale zároveň řada návrhů je považována za správné. Tedy zasahuje se opět na eh, respektive zasahuje se tedy tímto způsobem eh, z krátkodobého hlediska na makroekonomické úrovni. Žádáme například o reformy v oblasti penzijního systému, trhu práce, sociálního zabezpečení a tak dále. Tyto zásahy se netýkají konkrétních odvětví a mm, investic do těchto odvětví, ale zasahuje se obecně, jde o obecné fungování eh, hospodářství v dané zemi. Jsou to opravdu eh, různé věci, celá řada odlišných eh, otázek. Vše spolu samozřejmě souvisí a makroekonomické zásahy do hospodářství potom eh, vyžadují také vývoj v konkrétních odvětvích a někdy se investuje tedy do konkrétních odvětví, ale evropský semestr má jiný cíl. Jeho hlavním cílem je koordinovat na jedné straně hospodářské politiky členských států a také jejich rozpočty a na druhé straně se evropský semestr snaží zjistit, která odvětví, a ani ne tak odvětví, ale spíš jako které výrobní faktory potřebují e, zreformovat a modernizovat. Často se objevuje snaha využívat strukturální fondy za tímto účelem, to znamená za účelem dosažení těchto výsledků, ekonomických výsledků evropského semestru. To ovšem pouze poškoduje, poškozuje e, strukturální formy. Poškozuje to a Navíc eh, se říká, strukturálním fondům se nepodařilo to a to, co se jim nepodařilo. Nepodařilo se jim pozměnit eh, makroekonomickou situaci. S tím ovšem strukturální fondy vůbec nesouvisí. Strukturální fondy měly velký úspěch do té doby, kdy eh, se hospodářství v EU vyvíjelo dobře. Pokud chceme evropské hospodářství pokud mu chceme dát větší konkurenceschopnost, tak musíme vycházet například z plánu, z Junckerova plánu. To je jeden z vhodných nástrojů. Potom musíme zajistit eh, spolupráci mezi různými investičními nástroji, to také je v pořádku, s tím souhlasím, ale aby se využívala například politika konvergence a soudržnosti za tímto účelem, nebo politika eh, konkurenceschop, hospodářská politika jednotlivých odvětví a, a eh, regionu, tak toto není to správné místo. To nejsou ty správné e, nástroje a myslím si, že tady hrozí také velké chyby. Já myslím, že používání strukturálních fondů za, učem, za účelem makroekonomických dopadů je chyba. Je to chyba, protože když členské státy nepos, nepostupují tak, jak slíbili, že budou postupovat, a mimochodem já jsem e, dělala jedno stanovisko na toto téma, tak e, v tom případě budeme trestat regiony nebo odvětví, Eh, budeme trestat za to, že něco nedělalo, nedělali, i když eh, toto nebylo jejich cílem. Nemohou být trestány za to, co dělají členské státy. Nemůžeme trestat regiony za rozhodnutí, která jsou přijata na národní úrovni. Jsou to různé politiky a různé nástroje. A mimochodem, teď probíhá diskuse o tom, jak reformovat celou tu politiku evropského semestru, jak obecně reformovat makroekonomickou politiku Evropské unie. Hovoří se o takové hypotéze konvergence, místo toho, abychom eh, vnucovali takové oddělené, izolované dohody. Tomu všemu musí odpovídat také konkrétní nástroje a myslím, že pouze tak to bude e, zvládnutelné. Musíme zohlednit také například sociální parametry, o to jsme žádali několikrát a tak dále. Takže já bych chtěla poprosit eh, pana zpravodaje, a potom budu moci eh, také předložit pozměňovací návrhy, ale chtěla bych mu toto připomenout. Když pan zpravodaj protestuje proti daním v některých členských státech, to znamená na makroekonomické úrovni, tak by asi bylo dobré připomenout, že ať už je to správné či ne, tak se to netýká politiky e, strukturálních fondů. To podle mne by byla velká chyba. Toto jsme si vždy mysleli a říkali jsme to v rámci regionální politiky, jsme toto vždy uváděli a myslíme si, že nesmíme směšovat e, tyto dvě velké oblasti politik. A také by to nemělo negativně ovlivnit eh, to, čím se zabýváme na tomto výboru konkrétně. Děkuji. Děkuji. Other? Přeje si ještě někdo další se vyjádřit? Pan Van Nistelrooy. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Přišel jsem pozdě, neboť jsem ještě byl na výboru IMCO, na výboru pro vnitřní trh. Myslím si, že poslední příspěvek v debatě byl velmi jasný a šel tak daleko, že neexistuje žádné propojení. A Regi to vždycky takto opakovalo, neexistuje propojení. Ale já si myslím, že je to špatný výklad různých opatření, které jsme zavedli. Já si myslím, že tam to propojení je. Tomu se nevyhneme makro ekonomika prostě souvisí s mikroekonomikou, celý ten systém je propojený, takže to spolu souvisí s těmi specifickými doporučeními pro jednotlivé země, které vydává komise. Tak to, to vysvětlujeme již mladým lidem ty dostávají nabídky na další vzdělávání a školení. Na to můžeme hledět jak z mikroekonomického, tak makroekonomického hlediska, ale pokud z makroekonomického hlediska nebudou k dispozici pracovní místa, tak to vzdělávání pro mladé nic nepřinese. Takže musíme se podívat na to, jak vypadá naše makroekonomická situace, anebo možná také změnit vzdělávací systém pro naše mladé lidi. To může být například také část doporučení pro jednotlivé země a takto můžeme vylepšit i naše politiky. Takže my takto přísně to od sebe oddělovat prostě nemůžeme, jak zde zaznělo. Jde o prostředky, které máme k dispozici, které je třeba správným způsobem využít. I v mé zprávě stojí, nezávisle na tom, co si o ní myslíte, že není možné to takto oddělovat. Já říkám, že tři čtvrtiny specifických doporučení pro jednotlivé země ovlivňují naši politiku, politiku, kterou se zabývá náš výbor. Samozřejmě to nemůže být stoprocentní překrytí, ale spolu to souvisí. A e, autor stanoviska říká, že je důležité, aby se programy také realizovaly. Já si ovšem myslím, že je politování hodné, když tady nezohledňujeme tam ty oblasti, kde se ty politiky překrývají a když tady netáhneme za jeden pro vás společně s makroekonomickou politikou. Náš výbor zde tedy předkládá stanovisko a to znamená i komunikaci mezi jednotlivými výbory, proto se vůbec stanoviska vypracovávají. Jak jsem již uvedl, nemá se vše překrývat, ovšem existují tady přesahy, existují makroekonomické cíle na vyšší úrovni, které pak ovlivňují strukturální politiku, neboť strukturální politika je jistým typem hospodářské politiky. Já si myslím, že ve stanovisku je to popsáno velice dobře. Pokud se nám tedy podaří ukázat prstem na to takzvaně bolavé místo v oblasti uplatňování, tak je to, myslím, správně, ale samozřejmě je na to nutné pohlížet eh, zcela specificky podle konkrétních členských zemí. A to je také ve zprávě podle článku 16.3. Tam poskytujeme také přehled a říkáme tam, jaké jsou přesahy mezi jednotlivými politickými oblastmi konečném důsledku sedíme všichni na jedné lodi. Na jedné evropské lodi. Nejsou to nějaké oddělené lodi, je to naše společná evropská loď. Včera jsme zde říkali, že není možné dopustit, aby se naší politice odnímaly prostředky a vydávaly se na jiné politiky. Děkuji, to je vše z mé strany. Děkuji, paní Král. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se musím omluvit, že jsem se dostavila trochu později, ale chtěla jsem výslovně poděkovat panu zpravodaji za to, že ten nový, že zmiňuje ve své zprávě ten nový program pro podporu strukturálních fondů. To je velmi důležité. Z diskuze jsem získala poněkud dojem, že někteří kolegové si myslí, že prostředky z politiky soudržnosti můžeme používat pro dosažení makroekonomických projektů v členských zemích, pro jejich realizaci. Já bych to tady ráda vyjasnila, tak tomu není. Komise při vyjednávání o novém programovacím období úspěšně dojednala to, že bude existovat vyšší příspěvek pro technickou pomoc a část těchto prostředků, část má být využitá pro tento nový nástroj, kde je poskytována právě technická pomoc, tedy dávají se k dispozici odborníci na dobrovolném základě, vše na základě dohody s členskými zeměmi. Dávají se tedy k dispozici experti, odborníci, které mohou pomáhat, mohou ukázat cestu, jak je možné zrealizovat jisté reformy, návrhy na reformy, které jsou právě obsaženy v těch doporučeních pro jednotlivé země. Děkuji. A já si myslím, že to je velice důležitý odkaz. A děkuji panu zpravodaji za to, že říká, že není možné to automaticky prodlužovat, že to nejdříve zde je, máme, existuje to a pak si musíme dát pozor na to, aby se z toho nestal precedent. To je, myslím, velmi důležité, že on na to takto jasně ve svém stanovisku poukazuje. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě nějaký další kolega? Ne. Máme tady uh, zástupce Evropské komise z generálního sekretariátu DG ECFIN a z generálního ředitelství Regio. Kdo z vás by si chtěl vzít slovo? Všichni? ECFIN? ECOFIN? Ne? Kdo z vás si vezme slovo? Eh, já mohu za Regio eh, převzít slovo Ivana Kaláková. Eh, několik úvah k sankcím a, a k tomu, jaký dopad to bude mít na členské státy a regiony. A teď k regionální politice. Nevím, kdo tady byl včera kde byla výměna názoru a upozorňovalo se na dvě věci, které jsou nesmírně důležité. Všechny členské státy potřebují mít stabilní makroekonomickou situaci, tak aby investice vedly k kýženým výsledkům. A to je to, eh, na čem jsme tady pracovali ve Fondu soudržnosti, abychom tady měli ex ante podmínky, podmínky pro investice v členských státech, protože my tady nehovoříme pouze o investiční politice, politice soudržnosti, hovoříme také o politice eh, rozvoje. A druhá věc k sankcím v souvislosti s politikou soudržnosti, já samozřejmě nemohu hovořit eh, o tom, co souvisí s makroekonomickou problematikou, ale ty sankce, o kterých hovoříme, ty eh, to se týče závazků pro rok 2017, netýká se to poplatků eh, a, a pro, netýká se to těch poplatků za rok 2016, které už proběhly. Týká se to těch, které musí proběhnout teď a vím, že některé programy začaly později a tak, jak to tady včera bylo velmi výmluvně vysvětleno, tak eh, my jsme tady byli velmi zaměstnaní společně s členskými státy a regiony, abychom tady vytvořili podmínky pro fondy tak, aby vše probíhalo efektivněji. Takže samozřejmě došlo k určitému spoždění a důvod, proč platby jsou na té dnešní úrovni, je ten, eh, že závazky pro tři roky byly Eh, udělány a sankce, ty se netýkají eh, plateb, ale pouze závazku a závazku pro rok 2017. To je eh, to, co musíme mít na paměti, když na tou věcí uvažujeme. A samozřejmě musíme zohlednit tu současnou situaci v Evropě, kdy je potřeba ehm, dát lidem důvody, proč si budou přát evropský projekt. Děkuji, pan Rus chce na to zareagovat. Eh, máte slovo? Děkuji mnohokrát. paní předsedkyně, zcela stručně. Rád bych vyjasnil jednu situaci. Eh, ta narážka, kterou jsem udělala, co se týče mé země, není součástí zprávy, ale všichni určitě pochopíte, v, jak, v jakém stavu se asi nachází někdo, kdo tady skutečně zblízka hleděl na to naše kolektivní úsilí, eh, proto abychom eh, dokázali prostě tehdy splnit to, co chtěla komise, veškeré ta omezení škrtí a proto chci říci, že nechápu ten přístup, ten přístup, který zvolila komise k sankcím. Já nechápu, proč se trestá někdo, kdo jde správnou cestou. Proto tady z mé strany byla ta narážka na ty sankce vůči mé zemi, které jsou zcela kontraproduktivní, protože my jsme nezměnili naši cestu, jsme na správné cestě a je to ta cesta, kterou nám vlastně zvolila dříve komise. A proto tady jsem si dovolil se k tomu vyslovit. A nyní ještě další narážka. Děkuji tedy kom, kolegům za veškeré kritiky, podněty, myšlenky a nápady. Já jsem si je zaznamenal a nechci tady nic speciálně zdůrazňovat z těch komentářů, které zde padly. Vše jsem si zaznamenal, ale já bych rád ještě se vrátil k tému prvnímu vystoupení. Týkalo se to sociální ekonomiky a toho návrhu, který udělal kolega abychom více naslouchali regionům a místním zprávám. Mně se, nic, mně se to velice líbí, já jsem byl 24 let starostou, byl jsem odpovědný za mm, místní orgány ve zemi, takže já skutečně jsem velice rád za to propojení s místními orgány. A není ta sociální ekonomika, ano, ta je velice důležitá, zejména v um, řídce ob, obydlených oblastech. A já z takovéto oblasti pocházím. Je tady důležité, abychom například v případě Portugalska nějakým způsobem zmínili dopady té krize, kterou jsme procházeli. A pouze z důvodu toho, že ta zpráva má omezený rozsah, to už jsem tam nezmínil. Takže děkuji za tento podnět a jak jsem řekl, zohledním ho. A velmi se těším na pozměňovací návrhy, které předložíte a Děkuji kolegům a komisi a doufám, že i setkání stínových zpravodajů bude efektivní a proběhne v dobrém duchu. A ještě jednou využij, a ještě bych rád využil této příležitosti a popřál kolegům co možná nejkrásnější léto. Děkuji. Děkuji. Um, ano, a celé dnešní zasedání se ponese v tomto duchu uh, toho, že si budeme přát to nejlepší. Mimo mikrofon. Do this. We can do this. Okay. We, we, continue, we continue now with our next item of business. Budeme pokračovat s dalším bodem na programu. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, všechny oddíly. A zodpovědným výborem je e, výbor roz, pro rozpočet, Spravodajem je pan Von a pan Von dnes představí svůj návrh stanoviska a já navrhuji závěrečnou lhůtu pro pozměňovací návrhy na pátek 22. července v poledne a potom můžeme hlasovat 8. září v našem výboru, protože rozpočtový výbor bude hlasovat 11. října. Tedy eh, to je předtím, než proběhne naše další eh, zasedání, takže musíme hlasovat v září. Ehm, Máme e, velmi nabitý program a proto návrh stanoviska nebude k dispozici v systému, takže proto vaše pozměňovací návrhy prosím předložte v angličtině, zašlete je e-mailem sekretariátu výboru REGI. Tímto způsobem se nám podaří ušetřit čas a budeme pracovat e, pře- převážně v angličtině. Slovo má pan Von. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám skutečnost, že komise předložila tento návrh rozpočtu. Samozřejmě je to tento rok o něco později, než jindy nechápu proč ale konečně jsme ten rozpočet dostali, jsem potěšen a jistě budete vědět, že třetí z rozpočtu EU je zaměřen na soudržnost a všichni víme, jak důležitým nástrojem politika soudržnosti je v celé Evropské unii a v některých členských státech je to hlavní investiční nástroj pro ty země a ty regiony, eh, které ho používají. Takže je to důležitý eh, téma každý rok. Pro návrh rozpočtu na rok 2017 jsem již vyjádřil znepokojení, eh, pokud jde o okruh 1b poplatky, bylo to sníženo o 1,3 milionů, bilionů, takže to bylo to sníženo 37,3 eh, miliard o 23,5 ve srovnání s rokem 2016 a eh, po pomalém začátku operačních programů v EU. Příští rok 2017 by v podstatě vše mělo být rychlejší, bude schválováno stále více projektů a, a tady je potřeba, eh, nebo mohlo by to vést k tomu, že eh, se bude pozdě platit příjemcům. Ti kolegové, kteří tady byli včera a slyšeli pana Defár, tak ten eh, říkal, že to asi nebude zase až takový problém, no, protože tady se v podstatě vychází z informací o členských států a, o jejich, a z jejich míry provádění a vysvětlovali, eh, že tímto způsobem komise dospěla k tomu snížení o 23,5 A já si myslím, že, a říkal jsem, že by bylo dobré, kdybychom měli eh, tady eh, vlastně rozepsaný ten rozpor nebo rozepsaná ta čísla, proč vlastně tedy k tomu došlo. A náš výbor by měl klást důraz na to, aby komise už neškrtala eh, více toto číslo. Včera jsem pochopil, že koordinátoři, nebo na, že na setkání koordinátorů bylo rozhodnuto, že předložíme pozměňovací návrhy k tomu, eh, abychom eh, tedy odmítli tyto škrty navrhované radou. A ostatní kolegové s tím souhlasili. Harmonogram je velmi Eh, krátký, je tam málo času, ale já doufám, že kolegové se na to podívají a dokáží předložit poslanci návrhy až do závěrečné lhuty. Děkuji. A teď zahájíme diskuzi. Nejprve má, má slovo stínová zpravodajka paní Piraky. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci a za to, že pojmenovává tu situaci tak, jak je. A já mám pouze dvě připomínky k této zprávě. Za prvé, je eh, zřejmé, že otázka spoštění eh, plateb eh, ta se děje stále znovu a znovu. Minulé Eh, jsem byla zpravodajkou eh, pro stanovisko rozpočtového výboru, byla jsem v pozici pana Vona a tehdy se tam řešil stejný problém. Takže tady je asi něco špatně eh, strukturálně v tom, jak komise nakládá se strukturálními programy, fondy a, a jak se vlastně spoušťují ty platby. Takže my musíme vyzvat komisi, aby předložila efektivní řešení univerzity, malé střední podniky, místní a regionální orgány, nalé naléhavě potřebují finanční prostředky z Evropské unie a zpoždění pladeb je nepřijatelné. Za druhé, pokud jde o zjednodušování, ano, potřebujeme zjednodušování, a příjemci potřebují zjednodušování, ale musíme s tím něco udělat. Místo toho, abychom eh, tady ve výboru se neustále vyčerpávali zprávami, které nejsou zase tak užitečné a budou mít omezený legislativní dopad. Takže ještě jednou děkuji panu Vonovi za jeho pragmatický přístup k této zprávě. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Další stínovou zpravodajkou je paní Tomašič, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My vítáme toto stanovisko a také snahy komise eh, vytvořit eh, strategii pro rozpočet, tak aby byl eh, zaměřený a nesl výsledky. Navíc my žádáme komisi, aby zjednodušila financování z rozpočtu EU, zvláště pokud je provádění a řízení evropských pardon, projektů řízených a financovaných Eh, z evropských fondů. Souhlasím s tím, že navrhované platby nejsou dostatečné, že nereagují na potřeby, eh, které jsou uvedeny pod oddílem 1b. Chtěla bych také zdůraznit význam vytváření spolehlivých a přesných prognóz, které členským státům umožní včas posoudit eh, očekávané, očekávaný příspěvek do evropského rozpočtu. Také bych chtěla upozornit na to, že se stále rozšiřuje rozdíl mezi oddílem 1b na, eh, na, na, v návrhu 2017 mezi respektive v roce 2016 to bylo 2 miliardy a 2017 méně, takže v roce 2017 se očekává, že se potřeby zvýší a dostatečné mm, finanční prostředky jsou nutné k tomu, abychom eh, ty narostající potřeby eh, zohlednili. Navíc toto negativně ovlivní spoždění eh, plateb, zvláště, zvláště tak, že se budou kumulovat nena, nevyplacené, nezaplacené faktury v druhé polovině víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji. Další stínovou zpravodajkou jsem já za ALDE, takže teď eh, vysvětlím náš názor za ALDE a budu hovořit bulharsky. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za velice pragmatický a eh, efektivní přístup k návrhu stanoviska. Zároveň bych ale hned chtěla vyjádřit velkou obavu, kterou mám. Velké obavy mi dělá to, že rozpočet na politiku soudržnosti se výrazně snížil. Tak, jak už uváděl uh, pan zpravodaj, je to 23,5%, když to srovnáme s rokem 2016. Vzhledem k tomu, že provádění eh, programů v oblasti politiky soudržnosti v současné chvíli je velice nízké, na nízké úrovni. Já bych očekával, že míra absorpce příští rok dosáhne maximální úrovně v příštím období. A z toho důvodu budeme potřebovat eh, nárůst prostředků na platby. Z toho důvodu bych chtěla navrhnout, aby byly dány k dispozici dostatečné prostředky pro závazky, které byly uzavřeny, a zvláště jde o platební prostředky, nebo prostředky na platby. V roce 2017, v rozpočtu na rok 2017 tak aby zase nedocházelo ke spožděním. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, jak důležité je zajištění e, příslušného financování a také řízení programu. Jejich cílem je vytvořit eh, nová pracovní místa. Pokud se nepodaří implementovat tyto programy, bude to mít negativní vliv na cíle politiky soudržnosti v rámci, politiky, eh, pardon, v rámci Evropy 2020 a tím podkopeme důvěryhodnost celé této politiky. Splnění závazků eh, z této strategie nebude možné, a pokud se, nám to nepodaří, pardon, pokud se nám to nepodaří, tak se nám nepodaří obnovit důvěru eh, občanů v Evropskou unii. Evropská komise a také řízení eh, v členských státech příslušné programy by měly zvážit, eh, posoudit všechny programy a pokud se zjistí, že některé z nich jsou neefektivní, musí se přizpůsobit. Nebo finanční prostředky, které na ně byly vyčleněny, musí být přesunuty na jiné programy. Pokud jde o to, jak řešit současné výzvy, výzvy komise by měla aktivně interagovat s členskými státy, vždy tam, kdy je nutné eh, operační programy měnit. tak aby také eh, spolu lépe interagovali Evropský strukturální fond a fond soudržnosti a aby se nám podařilo překonat výzvy týkající se eh, uprchlíků a bezpečnostní situace. Komise by také měla eh, zajistit to, že fondy Evropské unie se budou vzájemně doplňovat a budou vytvářeny synergie, včetně EFSI a dále by měla komise vytvořit systém, pomocí něhož bude, identifikovat, bude možné identifikovat některé možnosti kříživého financování. Co je v důsledku důležité, je to, aby členské státy byly schopny využít všech dostupných prostředků ze všech zdrojů. To znamená, měly by být schopny kombinovat veřejné financování se soukromým financováním, tak aby bylo možné dosáhnout toho požadovaného e, multiplikačního dopadu Další stínový zpravodové, tady v sále, pane Rape, vy budete hovořit za paní Vana. Pan, paní Vana, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořím za Moniku Vana. A chtěla jsem uvést, že eh, paní Vana se omlouvá za to, že se nebyla schopna účastnit dnešního zasedání. Je ovšem vděčná panu zpravodaji za to, že odvedl kvalitní práci a měla by několik návrhů k dokumentu. Návrh stanoviska uvádí, že je nutné dále zjednodušit evropské předpisy upravující financování. To souvisí se strategií Evropa 2020. A takovéto by nám, zjednodušení by nám pomohlo strategii implementovat. Dokument, který teď projednáváme, zdůrazňuje význam politiky soudržnosti a uvádí také problémy, které souvisí se spožděními plateb my text zprávy podporujeme a chtěl jsem k tomu poznamenat, že národní obálky, které budou vytvářeny na základě nejnovějších statistických údajů, budou pozitivní pro ty členské státy, eh, které se snaží překonat krizi Řecko, eh, Kypr, Španělsko a Portugalsko. Na toto bychom mohli nahlížet eh, jako na známku solidarity. Pokud je o jiné země, Českou republiku, Švédsko, Litvu, Chorvatsko, tam bychom také měli požadovat, aby byla poskytnuta další podpora v těch oblastech, které vytváří nějakou přidanou hodnotu, například e, zaměstnanost mladých, uprchlická a migrační krize a udržitelný rozvoj. Také bychom chtěli abychom žádali o, nebo chtěli bychom požádat o uplatnění aktivnějších eh, opatření v oblasti klimatu. Teď se navrhuje 20%, byla stanovena 20%, eh, což se mi zdá dost nízké, vzhledem k tomu, jaké závazky jsme si stanovili na konferenci COP21. Rád bych upozornil na to, že je nutné do všech politických oblastí zapracovat také genderové aspekty. Ještě jednou ale děkuji za kvalitní text. A musím říci, že Stinova Spravodajka je eh, ochotná v budoucnu spolupracovat, tak abychom dosáhli kvalitních výsledků. Děkuji, chce se přihlásit někdo další, pan pan Nisteroj, prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám také za tento eh, obsáhlý text. Možná bychom mohli vytvořit eh, nějakou vazbu mezi návrhem týkajícím se eh, usnesení o, eh, meziná, o MFF, tedy víceletém finančním rámci. Tam se totiž uvádělo, že finanční prostředky by se neměly vracet členským státům v případě, kdy nebyly všechny ty prostředky vydány. Očekává se, že ve zprávě také bude něco o e, přeskumu uprostřed období a možná bychom to mohli tady také převzít. Je to totiž takový víceletý rámec, v rámci něhož pracujeme. A ten způsobuje to, že v budoucnu se hromadí nezaplacené platby. Jde ale o to, že se miliardy nevrací čistým plátcům a potom zase později se říká, že máme problém s platbami. Takže možná by bylo dobré ten text eh, zde převzít. Zvláště jde, je to o to eh, výboru regi, protože se to týká závazků, závazků, které budou stanoveny v blízké budoucnosti a potom se to týká také těch spoždění, a ke spožděním také bude e, v budoucnu docházet. Já bych tedy navrhl e, se na toto podívat, e, předložit takovýto pozměňovací návrh. Pokud by to pan zpravodaj zapracoval do textu, nemuseli bychom to oficiálně předkládat jako pozměňovací návrh. Chtěla jsem se tedy zeptat, myslíte si, že by bylo dobré to převzít od tohoto výboru? Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo? Ne? Omlouvám se, pan Buda, říkala jsem na začátku, že budete hovořit jako další a teď jsem na vás zapomněla. Omlouvám se, omlouvám se. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla zvláště poděkovat panu zpravodaj za to, co e, uváděl a děkuji také za poznámky stínovým zpravodajům. Já jsem chtěl e, upozornit na jedno nebezpečí. Nebezpečí, kterému teď čelíme, poté, co byly sníženy finanční prostředky o 23,5 A obecně se to týká snižování. Včera jsme hovořili o tom, že politika soudržnosti v členských státech, v různých zemích eh, má pozitivní dopady. Například jde o ty země, kde je soudržnost stanovena jako hlavní cíl. Ale pozitivní je to také eh, v těch zemích, které politiku soudržnosti používají pouze jako vedlejší aspekt, protože zasahuje a pomáhá jejich průmyslovému odvětví. Nicméně teď eh, nastalo takto dramatické snížení a to už se týká všech. Je to taková vlastně obecná situace. Komise snižuje eh, prostředky na politiky soudržnosti. A potom se musíme podívat na to, co se děje například v zemědělské politice. Není možné hovořit eh, o více Evropy, o rozšiřování Evropy, pokud se bude snižovat eh, pokud se budou snižovat prostředky na politiku soudržnosti. Evropa musí naopak být přítomna právě v této oblasti, v politice soudržnosti, tak aby občané viděli, že Evropa existuje a má dopady na jejich životy. Děkuji. No. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Eh, dobře, uděluje slovo zástupci Evropské komise z generálního ředitelství Regio, máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně Filip Žuje. Jsem v čele jednotky pro rozpočet a finanční řízení v generálním ředitelství Regio. Děkuji zpravodaji a členům vašeho výboru za připomínky. Naslouchal jsem vašem eh, potřebám a pokusím se vysvětlit, jak jsme dospěli k číslům, eh, které eh, v tomto návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhujeme. Pokud jde o politiku soudržnosti, je rok 2017 rokem přechodu. Proč? Protože dochází k velkému poklesu eh, pro všechny programy. Um, a v kombinaci s určitým navýšením, ale to je trochu nižší navýšení a týká se těch nových programů Eh, programu, ale je to navýšení o asi 23%. Pokud je o rok 2017, chtěli bychom eh, zaplatit eh, všechny nároky na platby tento rok střednědobého horizontu a, a tedy vlastně příští rok bychom chtěli začít proces Eh, těch programů 7.13. A jak víte, eh, konec je plánován na konec března 2017, tak neočekáváme, že mnoho programů uzavřeme v roce 2017. Ten proces proběhne většinou v roce 2018 nebo 2019, takže eh, tady ty kredity jsou pro to pro tu uzávěrku, eh, ale jsme optimistější, eh, než jsme byli v roce 2010. Myslíme si, že to bude eh, trochu rychlejší uzavírání pro, programu, než to bylo v minulém období. Um, a teď pro období 2014 až 2020 tam bude eh, to navýšení o 22 až 23 eh, Tak my jsme tady odhady založili na profilu eh, plateb a na tom vzorci z toho minulého období, samozřejmě se zohledněním specifik toho nového období a tak, jak tady náš zástupce vysvětlil včera, zároveň jsme to prověřili s prognozami členských států, které byly předloženy minulý leden a ty, tady ten náš požadavek je trochu nižší než prognózy členských států a to proto, že my jsme zjistili, že obvykle členské státy své prognózy nadhodnocují, ale v podstatě jsme zhruba na stejné úrovni jako prognózy členských států. Tento rozpočet tedy umožňuje určité navýšení pro úhradu eh, nových programů. Eh, nejsme pomalejší, než jsme byli v minulém období a Eh, tento rozpočet podle nás je smysluplný, je rozumný a je jasné, že by tam nemělo docházet k žádným škrtům. Eh, potom bych chtěla zmínit dvě specifické věci. Pan zpravodaj eh, vyžadoval prognózy v členských státech, ale to už komise poskytla v únoru na zasedání o platbách, ale my vám ty informace dáme k dispozici a také vám vysvětlíme, jak to vypadá se slaďováním prognóz členských států a s těmi kredity. Potom, jak je to eh, s tím spožďováním, jestli budeme mít spožďování pro nový program. Je tedy jeden důležitý nástroj v rámci víceletého plánování eh, a to pro toto období, pro to minulé stále to nebylo, a to je globální marže ploplatby. platby. A tento nástroj umožňuje přesunout marži z MMF z jednoho roku na druhý. Myslím si, že to je poměrně významný nástroj, který by nám měl umožnit eh, usnadnit platby, přesouvat je z jednoho roku do druhého, tak, abychom naplnili potřeby, zejména potřeby politiky soudržnosti, tak, aby ty položky tam byly, až budou přicházet žádosti o platby. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Volne, chtěl byste uzavřít diskuzi? Děkuji, chtěl bych všem poděkovat za připomínky byla tady změna celá řada témat, některá i nová témata, důležitá témata, které se eh, týkají eh, rozpočtu pro migraci, eh, nezaměstnanost mládeže, zjednodušování a potom další věci. A když se podív, já se podívám na to, jakým způsobem to naformulovat, a já jsem se samozřejmě zaměřoval eh, na to, ty škrty 23,5 na rok, procent na rok 2017 a potom také spožďování plateb. Eh, a tady se předpovídá, že ty spoštěné platby by měly činit 2 eh, miliardy do konce roku, ale uh, ukazuje se i do příštích let, že ty spoštěné platby budou uh, narůstat. Komise tady hm, hovořila o těch prognózách členských států. To by bylo dobré, abychom se na to mohli podívat a, a e, Samozřejmě e, nás zajímá také, jak vypadá e, podrobněji ten škrt ve výši 23,5 Potom tady někteří kolegové Eh, hovořili o návrhu, aby pozměňovací návrhy z mé strany nebo i z jiných eh, byly předkládány, aby tedy se řešily ty škrty a eh, já k tomu teda také předložím pozměňovací návrh. Děkuji vám za vaše návrhy v tomto duchu. Děkuji. Uzavírám diskuzi k tomuto bodu na programu a můžeme dále pokračovat prezentaci návrhu z vlastní iniciativy, kterou tady připravil pan Čiko. Jde o Fond Solidarity Evropské unie a jeho posouzení. A my jsme se rozhodli využít naše možnosti, eh, přijmout zprávu z vlastní iniciativy, abychom shodnotili eh, Fond Solidarity Evropské unie. Ehm, pane Čiko 24. května eh, předložil své první eh, názory, dokonce prosince tedy eh, se bude hlasovat tedy dnes už to bylo odhlasováno jinde a my budeme hlasovat během října. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je v poledne v úterý 19. července. Je to v pořádku? Pane Čiko, souhlasí to dobře? Takže, pane Čiko, máte slovo, můžete představit svou zprávu. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jistě víte, kolegové, v říjnu 2014 Evropská komise předložila eh, zprávu týkající se Fondu Solidarity Evropské unie a e, použití v roce 2014. Ve zprávě je vysvětlena zvláštní situace, konkrétní situace a já si myslím, že to je příležitost pro to, abychom proskoumali, jak tento nástroj Solidarity funguje. Evropský e, Výbor RG v Evropském parlamentu se tedy rozhodl, že vypracuje stanovisko z vlastní iniciativy, tak jak jste to před chvílí zdůraznila. Ano, je pravda, že je nemožné předcházet všem katastrofám a naléhavým situacím, nicméně musíme se snažit e, i přesto zlepšit e, řízení dopad, dopadů e, katastrof. Existuje několik různých fází. První, jak jistě víte, je konstatování, konstatování síly přírody, s čímž souvisí takový pocit, pocit nemohoucnosti. To se týká, a v té fázi zasahují e, mezinárodní i národní e, útvary, které se snaží pomoci. Potom následuje druhá, třetí a čtvrtá fáze. E, oběti musí potom čelit situaci, kdy se snaží situace opravit a opravují se škody, což musí být učiněno udržitelným způsobem. Já jsem se snažil tady zdůraznit, nebo důležité je, eh, důležitá je rychlost zásahu a potom také politika prevence. To souvisí ještě s dalšími doplňkovými eh, aspekty a použitím fondu Solidarity. Navíc eh, musí být použity doplňkově i jiné nástroje, konkrétně ty z politiky soudržnosti. Pan zpravodaj chtěl také zdůraznit další věc, a sice spolupráci, která musí být efektivní mezi národní úrovní a potom orgány na regionální a místní úrovni. Začnu tou rychlou reakcí. Katastrofa je nepředvídatelná, přírodní katastrofa, takže nejenom poškodí e, konkrétní populace, ale také vyvstává otázka rychlosti zásahu veřejných orgánů, které potom musí čelit eh, nepředpokládaným nákladům. Eh, použití tohoto fondu, nebo v rámci tohoto použití, zákonodárce použil konkrétní termín, nebo e, konkrétně lhutu, což je tam stanoveno jako 17 týdnů. To by mělo místním orgánům a také regionálním pomoci eh, ten proces zvládnout. Nicméně, během prvního, eh, prvních let fungování fondu se zjistilo, že se jedná o lhutu, která byla stanovena příliš krátká. V rámci revize v roce 2014 tohoto fondu se lhůta pro předkládání eh, informací zkrátila, pardon, zkrátila, rozšířila o 12 týdnů. V mnoha případech ovšem místní orgány nemají uh, schopnost, spíš než, než čas, nemají kapacity pro to, aby připravili nějaké dokumenty a potom ještě uh, tím dále, nebo se tím dále zpomalí celý proces. My se teď snažíme místním orgánům uh, připravit, uh, snažíme se jim pomoci připravit dokumenty lépe. Pan zpravodaj chtěl zdůraznit, že rychlost zpracování uh, dokumentů je zvláště relevantní a Eh, na základě toho je možné tedy předložit eh, kompletní dosie, kompletní, eh, kompletní tedy tu složku informací. To by mělo pomo- měli bychom v tomto pomoci členským státům, tak aby se nakonec bylo, aby bylo možné rychle odblokovat finanční prostředky. Musíme se samozřejmě vyhnout tomu, aby se oběti cítili opuštěné bez pomoci. Já myslím, že toto je opravdu naléhavý apel, týka, zvláště v případě výrazných katastrof, které postihly Jižní Evropu a e, na jeho východě EU. Hovořím například e, o Sardinii, odkud e, pocházím já. V listopadu 2013 tam došlo k záplavám, 16 lidí přišlo o život a navíc dalších 1700 byly více nebo méně postiženy. Utvary, které hned zasáhly, tím se podařilo o limit, pardon, podařilo se jim omezit eh, škody, nicméně zákonodárce musel také zasahovat na národní úrovni tak, aby použité postupy byly, eh, byly v pořádku. Parlament zasahoval také například eh, u Chorvatska v roce 2013. Tam ovšem byly peníze odblokovány až 6 měsíc, 7 měsíců poté, co byla, byla předložena žádost. Někdy uplyne dokonce rok a půl předtím, než se peníze dostanou k lidem, kteří byli postiženi katastrofou. Myslím, že další významné téma je potom prevence a také to, že by se měly fondy vzájemně doplňovat. Někdy až příliš pozdě eh, se přistoupí k té fázi eh, prevence, zatímco by měla být nedílnou součástí od samého začátku. Kroky v oblasti e, prevence před, by měly představovat normu a běžný postup. A já myslím, že tady bychom se měli právě snažit o tu komplementaritu, tedy vzájemné doplňování mezi fondem fondu a fondem e, soudržnosti. Také musíme samozřejmě zajistit transparentnost, na to chceme upozornit a zdůraznit to. A potom je ještě také důležitá spolupráce mezi různými úrovněmi, na kterých jsou přijímána rozhodnutí. Domnívám se, že některé věci by měly být zlepšeny, zvláště pokud je o řízení fondů. Dále lepší trans- transparentnost by také byla možná, a to konkrétně u fondů, které se použijí na škody způsobené katastrofou. Já bych chtěl navrhnout eh, tedy lepší spolupráci mezi různými úrovněmi, kde se přijímají rozhodnutí. Potom vztah mezi příjemci a Evropskou komisí, která dostává žádosti o financování v rámci Fondu Solidarity. Eh, to se mi zdá nikdo nespochybňuje, ale Měli bychom se spíše zaměřit na mechanismy spolupráce mezi různými místními orgány a e, regionálními orgány a potom ústředními orgány na národní úrovni. Pan zpravodaj dále navrhuje lepší komunikaci s veřejností během celého procesu. To by příjemcům e, nebo těm, kteří mají zájem to by jim umožnili lépe sledovat postup týkající se konkrétní žádosti. To by se dalo zorganizovat na úrovni komise, ale za předpokladu, že bude existovat takový pravidelný tok informací mezi jednotlivými operačními úrovněmi. Na závěr chci poznamenat, že příspěvky od kolegů a jejich práce také v té předchozí fázi je velice kvalitní, nebo ten příspěvek byl velice kvalitní a také konkrétní. Ale zároveň si myslím, že ve chvíli, kdy budeme měnit stanovisko, bychom mohli některé věci ještě vylepšit a konkretizovat. Například jedna věc, která je důležitá pro mne, je zrychlení, urychlení zásahu. A také bychom se měli snažit eh, postupovat eh, obecně rychleji z jednoho eh, jednoduchého důvodu. Ti, kteří jsou postiženi katastrofou v dnešní době, je jejich život, praco, profese a tak dále, všichni jsou postiženi. A když potom dostanou prostředky, platby e, rok a půl poté, po katastrofě, tak si myslím, eh, že můžeme konstatovat, že ten fond zase tolik nepomáhá nebo nefunguje. Že v podstatě ten jejich profesní život nebo profese je negativně ovlivněna a nedá se to potom už vrátit zpět. Takže tady bych navrhl konkrétní změny. Děkuji vám. Děkuji, teď budeme pokračovat. Stínový zpravodajové za pana Piklo, paní Kirela. Děkuji mnohokrát. Náš stínový zpravodaj zde bohužel nemůže být, takže mne poprosila abych přednesla jeho úvahy a proto nyní přejdu do angličtiny. Pan Pikola děkuje zpravodaji za, zprávu na, eh, za práci na této zprávu od konce července z minulého roku. 3,8 eh, miliard bylo poskytnuto do Fondu Solidarity a na základě 69 žádostí eh, členů a nečlenských eh, států jsou tady různá ustanovení a změny, které byly přijaty v roce 2014. Byly zavedeny předčasné platby a bylo dáno více času příjem, zemím příjemcům a byla vyjasněna uznatelnost a příslušná pravidla a větší důraz je kladen na prevenci přírodních katastrof. Přesto eh, ty platby eh, zůstávají pomalé a i když dochází eh, k reformě, trvá to asi 8 až 10 týdnů, velmi často ještě déle a měli bychom zvažovat možnost navýšit prostředky, tak abychom dokázali pokrýt větší podíl e, škody, zatím e, je to 3 až 5 a, a měli bychom také požadovat plnou transparentnost při vynakládání přidělených fondů e, v rámci přidělených lhů. Souhlasím se s pravodajem když upozorňuje, že práh pro přírodní katastrofy by měl být stanoven na 1% národního HDP. Jsem přesvědčen, že tato zpráva by se měla zaměřit na úspěšné a neúspěšné příklady z praxi, měla by se hodnotit situace od té doby, kdy byl fond založen a měla by se poskytnout eh, více eh, faktů a vize do budoucnosti. Ehm, pokud jde o migrační krizi, jsem eh, přesvědčen, že toto by nemělo být hodnoceno v tomto rámci, protože tady existují eh, zvláštní jiné oddělené fondy. Fond pro solidaritu se týká přírodních katastrof. Eh, předloží několik různých pozměňovacích návrhů, které budou odrážet mé úvahy a děkuji vám za pozornost. A také se připojuji k přáním příjemné dovolené protože toto bylo mé poslední vystoupení na tomto výboru před letní přestávkou. Přeji všem, aby se zotavili a já opravdu pojedu do Portugalska eh, v srpnu, takže podporuji i pana, podpořím vlastně i pana Ruese. Děkuji. Děkuji eh, za vaše přání. Eh, nevidím pana Porebu, ale je tady pan Van Miltenburg. Vy jste novým zpravodajem, co si o to myslíte? Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji za velice cený návrh. Všichni se shodneme na tom, že poslední přepracování pravidel pro fond Solidarity šlo správným směrem. V roce 2014 tomu bylo, tehdy k němu došlo. Proto já si myslím, že nyní je předčasné něco dalšího teď měnit. A rád bych jmenoval tři aspekty z návrhu zprávy, které si zaslouží pozornosti. Včasná nasaditelnost, více prevence a nižší práh pro regionální katastrofy rychlost. To je důležité. Je třeba zapracovat na překlosti, co se týče zpracovávání žádostí, ale také vyplácení prostředků. EU musí být co možná nejrychlejší, pokud jsou předloženy žádosti o volnění prostředků. Pokud se e, vyjednávání mezi radou a parlamentem takto protahují jako v minulosti, tak to není dobré. Je třeba vyplácet rychle, což prospěje regionům jako celku a také jednotlivým občanům, kteří jsou postiženi katastrofou. Pan zpravodaj tady hovoří o prevenci klimatických změn. Ale je jasné, že klimatické změny povedou k více přírodním katastrofám, které budou asi rozsáhlejší. Nyní máme na prevenci naplánováno 8 miliard eur. A je velice důležité, aby tyto peníze byly investovány do účinných projektů, které skutečně dokážou zmírnit dopady přírodních katastrof, což je důležité pro to, abychom se vyhnali utrpení občanů, ale je to také důležité pro například trvalou držitelná pracovní místa. Dále pan v bodě 14 pan Navrh zpravodaj navrhuje, aby u, v případě škod na regionální úrovni byl práh 1% regionálního HDP. Tady máme různé mínění na tuto věc. Změny z roku 2014 byly zavedeny, ale nevíme ještě přesně, jaké budou mít dopady. Pokud se to nyní opět bude měnit, no tak se vytváří nejistota. Pan zpravodaj a paní Krel to také poznamenala. To poněkud propojuje s hospodářskou a uprchlickou krizí. Tyto krizi jistě mají daleko sáhlé dopady, ale nepotří do hodnocení fondu solidarity, který je určen přírodním katastrofám. A proto si kladu otázku, jak může uprchlická krize být hodnocena z v perspektivě jejího dopadu na regionální ekonomiku potřebujeme nějaký nový indikátor. Vždyť to vytvoří pouze novou byrokracii. Tady bychom to vůbec neměli propojovat. Měli bychom nechat ten práh u toho 1,5% a vůbec bychom neměli vstupovat do žádných dalších diskusí s radou. A toto propojení bychom měli prostě odstranit, měli bychom na něj zapomenout. Měli bychom možná vyčkat pár let a pak uvidíme, pak budeme možná, možná mo, mít možnost dále vypracovat další zprávu z vlastního podnětu o tom tématu a pak se uvidí, jak se to vyvine. Ale my nyní musíme se postarat o to, aby ty dotčené oblasti dostaly naši rychlou pomoc a více prevence již nyní, neboť prevence je vždycky lepší, než něco řešit, až se katastrofa stane. Děkuji. A nyní paní Valína, jestli není. Dobře, máte slovo. Entendido, prezidenta. <laughs> Děkuji. Omlouvám se, vy, já jsem vás neslyšela hned. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za předložení návrhu, za práci, kterou odvedl. Podle mne je Fond Solidarity zásadním nástrojem pro většinu evropských občanů. Je stále pravděpodobnější, že v příštích letech tento fond bude hrát klíčovou roli při zmírňování dopadu klimatických změn a při prevenci dalších katastrof. Dříve než to rozvedu, bych ráda upozornila sekretariát na dvě malé chyby. Jednak je to výroční zpráva do komise za rok 2014. Tam je špatné číslo a zpráva výboru regionů je z roku 2013 a ne z roku 2015, jak se v textu uvádí. E, my předložíme pozměňovací návrhy, budeme se snažit zprávu ještě vylepšit. Náš pohled je takový, že si myslíme, že cíle Fondu Solidarity by mohly mít ještě poněkud rozšířeny, tak aby se pokryly i další typy katastrof, například katastrofy humanitární povahy tak aby skutečně e, tento fond byl hoden svého jména a mohl poskytovat dalekosáhlou humanitární pomoc. Dále předložíme pozměňovací návrh, e, který se bude týkat e, prahových hodnot a možnosti požádat, žá, předkládat zprávy. Totiž chceme, aby chudší regiony měly zjednodušený přístup k těmto prostředkům, aby tam nebyly proporcionální prahy jako nyní, ale chceme mít progresivní systém Prahu, tak, aby země, které mají vyšší HDP, měly vyšší Prahy než chudší regiony. To je tedy zásada progresivity, kterou uplatňujeme také v daňových systémech ve většině členských států. Nyní k prostředcím jen 15 miliardám to se asi od roku 2002 od vytvoření fondu nezměnilo. Ovšem klimatické změny vedou k tomu, že čelíme čím dál tím většímu počtu přírodních katastrof a celková situace se zhoršuje. A proto si myslíme, že je třeba navýšit prostředky pro tento fond. A nyní k zeměpisnému vymezení dotčených oblastí. To je rovněž velice důležitý aspekt, kterým se budeme zabývat. A na závěr ještě myslíme si, že je třeba do tohoto zaintegrovat politiku rovnoprávnosti žen a mužů a politiku, která se věnuje ženám, nebo ženy jsou skupinou obyvatel, která nejvíce trpí dopady přírodních katastrof a je třeba, abychom to měli zapracováno v naší zprávě. To, že te zeny, ženy trpí nejvíc, je obsaženo i v zprávách mezinárodních organizací, jako například ve zprávě OSN a OSN má strategii pro prevenci přírodních katastrof a jasně říká, že genderová perspektiva musí být zapojena do veškerých plánů, eh, které se týkají katastrof a prevence katastrof a také do veškerých plánů hodnocení rizika a do osvětových kampaní. Tady se poukazuje, sice eh, na tuto problematiku se také poukazuje ve zprávě Světové banky, která říká, že ženy jsou vystaveny většímu nebezpečí ztratit život v případě přírodních katastrof a proto je třeba na ně klást větší důraz při prevenci. Tak to je možné zachránit četné životy. Takže by bylo vhodné využít této příležitosti, abychom do fondu vnesli tuto změněnou perspektivu. Děkuji a já si myslím, že pokud se to podaří, tak se podpoří i koheze v členských státech. Děkuji za slovo a přeji všem krásné prázdniny a mnoho odpočinku. Pan Rope, děkuji. Eh, děkuji za dobrý návrh zprávy. Fond Solidarity má ušlechtilé cíle má poskytovat členským státům rychlou pomoci, pomoc těm, eh, kteří eh, zaznamenali eh, přírodní katastrofu. Jsou tady dobré věci, ale jsou tady i určité nedostatky, takže bych chtěl na ně upozornit. Je zvláštní, že diskutujeme o zprávě o, která vlastně vychází z roku 2014 a my o tom diskutujeme v roce 2016. Poměrně malý počet žádostí je tady a já si myslím, že na to by měl pan zpravodaj upozornit. A také bych se chtěl zeptat komise, jaké jsou důvody spoždění, protože ty důvody nejsou nijak vysvětleny ve zprávě komise. A pak jsou tady další problémy ve zprávě eh, z rok 2014 uvidíme, že v mnoha případech, například v případě Slovenska, byla zaplacena rychlá pomoc se spožděním jednoho roku. Jeden rok poté, co byla předložena žádost. Takže jak můžeme říci, že to je rychlá reakce? A potom další otázka, proč komice nevysvětluje ve své zprávě, proč to trvá déle než rok, než je poskytnuta tato rychlá reakce, rychlá pomoc. My bychom měli komisi vyzvat ve své zprávě, aby komise vysvětlila tato spoždění, aby řekla, jaká použije opatření, aby zkrátila dobu pro reakci a pomoc. Další problém. v celé řadě členských států jsou neuznatelné výdaje ve výši 10%. Jak vysvětlíme toto vysoké procento? Je to kvůli byrokratickým postupům, příliš komplikovaným postupům, nebo jsou tam nějaké jiné důvody? A Eh, když získáváme evropskou pomoc, tak bychom měli zajistit, že ti, kdo budou rozdělovat tuto pomoc, budou jasně vědět, zda jejich rozhodnutí je správné nebo ne předtím, než pomoc přidělí. A také nám tady chybí něco, co by zdůraznilo udržitelnost. Myslíme si, že bychom se měli zaměřovat spíše na prevenci, na přizpůsobování se klimatickým změnám a potřebujeme preventivní opatření. A tato opatření by měla být naší prioritou. Děkuji panu Čikovi, který jsem zahrnul ustanovení o využívání různých fondů, strukturálních fondů. Pružnost finančních nástrojů by měla být vyšší, protože tam může zvýšit efektivitu využívání prostředků a v takovém případě potom můžeme lépe naplnit potřeby eh, občanů. Teď budeme pokračovat s kolegy, eh, kteří se přihlásili do diskuze. Slovo má pan Polčák. Děkuji za udělení slova. Já bych nejprve osobní poznámku učinil k eh, právě Fondu Solidarity z hlediska působnosti v České republice my jsme v roce 2002 prošli obrovskými záplavami a, a pamatuji si, že jsem tehdy začínal ve funkci místo starosty, když předseda Evropské komise e, s naším premiérem objížděl vlastně z větší části zatopenou českou krajinou, tak to byl pro nás obrovský projev solidarity. My jsme dostali na základě i právě tehdy vznikajícího fondu Solidarity bez jakéhokoliv právního nároku Eh, peníze na pomoc a eh, opravdu si toho velmi vážím, protože to bylo ještě před eh, vstupem do Evropské unie. Myslím si, že je právě důležité, aby Fond Solidarity pomáhal rychle. To zdůrazňuje i pan zpravodaj, já mu chci za to poděkovat, protože ten, kdo v případě katastrofy rychle dává, tak dvakrát dává. Je takové říkadlo, které se říká u nás v České republice. A moje vlastně jediná poznámka, která směřuje k té zprávě a v souhlasu s, i s panem zpravodajem se domnívám, že um, ta těžkopádnost toho procesu prostě neodpovídá uh, tomu, nač je ten fond vlastně budován. Já rozumím tomu, že máme určitá rozpočtová pravidla, uh, kde musí být pod jistou přísnou kontrolou. Uh, Nicméně jaksi důvěra evropských institucí by měla i eh, v tomto případě eh, podle mého názoru postačovat, eh, pokud by se v dané věci vyjadřoval třeba jenom jeden orgán. Nejsem si jistý tím, že právě ty tři instituce, které do toho procesu zasahují, že odpovídá právě té naléhavé potřebě. Ehm, souhlasím s tím, že pokud v roce 2014 proběhla jistá reforma Fondu Solidarity, tak Eh, asi v roce 2016 není možné, abychom navrhovali zcela nová další pravidla. Ale měli bychom jednoznačně říct, jakými směry úvah se eh, i náš parlament eh, jaksi zabývá, protože právě ten fond Solidarity může odrážet i pro evropské občany odhodlání pomoci občanům, pokud se ocitají v tíživé situaci Jinak pro mě bylo velice zajímavé zjištění, které prohlásila paní kolegyně směrem právě k větší náchylnosti žen v, jaksi, v zdravotní obtíže nebo případně tedy i smrti v případě těch katastrof. To jsem tedy netušil. Zpráva o tom tedy nic nehovoří. Možná, že by bylo vhodné právě i tuto otázku genderovou tam přiměřeně doplnit. To je z mé strany vše. Děkuji. Thank you. Ms. Tomasic, you have the floor. Děkuji vám, paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský fond Solidarity je významný a účinný nástroj vytvořený v roce 2002 proto, abychom ukázali eh, evropskou solidaritu regionům a eh, územím, které jsou postiženy, respektive poté, co došlo k závažným povodním ve střední Evropě. Teď ten fond bude hrát významnou úlohu, respektive budoucnu bude hrát významnou úlohu, pokud je o přírodní katastrofy. Je to také jeden z nejvýraznějších symbolů e, eh, důkazu naší solidarity v případě potřeby. Z toho důvodu si myslím, že žádost o intervenci z fondu e, by měla být jednodušší, tak aby bylo možné provést platbu okamžitě po katastrofě, v té době, kdy e, je peněz nejvíce potřeba. Jak řekl pan kolega Čiku, Čiku Povodně v roce 2014 v Chorvatsku ve slavonském regionu Eh, tedy během eh, tohoto eh, se uká, nebo respektive byly, mm, pomohli jsme v podobě potravin a dalších, ale například nebylo k dispozici ubytování. Postižené domy byly sice opraveny, ale podniky uh, už znovu postaveny nebyly, takže teď dva roky poté už tam jsou opravené domy a tak dále, ale nejsou tam žádní lidé, protože ti mezi tím odešli do Kanady, Austrálie, Německa, neměli kde pracovat. Takže když eh, opravujeme domy, měli bychom se snažit uh, opravit také ta místa, kde lidé pracovali. Děkuji. Děkuji. Pan Monskur, prosím. Voudriamo tous aussi remercier le, Děkuji. Já také bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za myšlenky, které jsou ve zprávě a chtěl bych také říci, jak důležitý pro nás je tento fond Solidarity. Já pocházím z Antil. Někteří kolegové například navštívili eh, naše ostrovy, ale já chci říci, že za deset let jsme zaznamenali tři cyklony, kdy eh, vítr vanul rychlostí přesahující 300 km za hodinu, potom jsme zaznamenali také velká sucha, Antily jsou postiženy celou uh, řadou handicapů a z toho důvodu je pro nás tento fond velmi důležitý. Co je dále důležité, a jsem velice rád, že pan zpravodaj na to upozorňuje, je prevence. Opravdu je lepší uh, vsadit na prevenci, než potom dodatečně opravovat a léčit. Použití fondu podle mne by mělo být možná mnohem rychleji, protože, jak jistě víte, Fond je samozřejmě skvělý, ale když potom musíme na prostředky čekat eh, dlouhé měsíce, předtím než jsou nám eh, peníze vyplaceny, tak to je opravdu velmi problematické pro naši populaci, která už tak, je, už tak jako je postižena eh, řadou nedostatků a handicapů. I já budu předkládat několik pozměňovacích návrhů, abych tak přispěl k textu a obohatil jej, který je už ale informačně bohatý i tak dostatečně. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo o slovo? Pan Van Nisteroy. Děkuji. Já také děkuji kolegům vy velice za jeho hodnocení, za jeho návrh textu. A mám dvě poznámky. Za prvé, občané očekávají, že budeme reagovat rychleji, že skutečně ta okamžitá pomoc přijde okamžitě. Samozřejmě to závisí také s rozsahem té konkrétní katastrofy a v kontextu otázky, jak příliš byl poškozen hrubý domácí produkt tou katastrofou. Pan Mildenberg už to říkal, katastrofy. Těm budeme čelit čím dál, tím častěji. A Eh, příspěvky Unie by to měly provázet. Je důležité, aby Unie pomáhala, pokud svou pomoc nezvýší, tak to bude mít důsledku eh, bude mít za důsledek to, že ta solidarita nakonec celkově bude menší, nebo těch katastrof bude více. V Nizozemsku na, nedávno došlo k velkému krupobytí, ty velikosti těch krup, eh, to nebyly kroupy, to už byly v podstatě takové obrovské koule, které se snesly z nebe na zem a skutečně poškodily mnohé. A může tedy pomoci Fond Solidarity v takovýchto případech, jak vypadají Prahy? Možná bychom měli ty Prahy nějakým způsobem diferencovat. V kohezních fondech a ve fondu EFSI tam také poskytujeme financování a přesně víme, co v jakém případě Unie dělá. V Nizozemsku tedy občané očekávají, že jim Evropská unie pomůže co možná nejrychleji, co možná nejkonkrétnějším způsobem. My bychom tedy potřebovali skutečně mít něco v ruce, vědět přesně, jak, v jakém případě kdo nám jak přesně může pomoct. Tady by bylo vhodné možná nalézt nějaké vzorce, které by umožnily rychlejší a přesnější vyhodnocení konkrétní situace. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže teď dostane slovo pan Vachter z Evropské komise, z generálního ředitelství Ritio. Říkám to správně? Ano, dobře, dobře, děkuji. Já se jmenuji Johannes Vachter, eh, pracuji v, na generálním ředitelství eh, Regio, jsem odpovědný za Fond Solidarity. A mohu uvést, že komise opravdu velmi vítá tuto zprávu. Mohu pouze zopakovat to, co už jsem, eh, mám pocit, říkal minule, a sice, Komise bych chtěla Evropskému parlamentu poděkovat a konkrétně vašemu výboru a ještě i rozpočtovému výboru za to, že opakovaně mm, zajišťujete podporu Fondu Solidarity. Fond Solidarity rozhodně ještě má e, řadu nedostatků. A možná, že neplní úplně všechna očekávání, která lidi mají, když eh, poslouchají parlament a zvláště eh, se to týká lidí, kteří byli postiženi katastrofou. Přesto si ale myslíme, že nástroj i nadále velmi užitečný a pomáhá lidem a i členským státem, pokud čelí nějaké velké přírodní katastrofě. Výsledky celkově, to už zaznělo, eh, jsou pozitivní. Nejnovější čísla, která máme, uvádějí, že, jsme, že fond byl použit ve 24 zemích, většině, většinou šlo členské státy. 71 katastrof se to týkalo a od roku 2003, pardon, 2, bylo vydáno asi 3,8 miliard eur v rámci tohoto fondu. Zaznělo, že v roce 2014 byla provedena revize a ta představovala výrazné zlepšení fondu. Také se snažila vyřešit řadu otázek nebo problémů, které tady dnes znovu zazněly. A mimochodem bylo to také například ve zprávě účetního dvora, když se účetní dvůr eh, konkrétně zabýval na zemětřesení v regionu Abruzzo v Itálii. V roce 2014 jsme tedy tento fond reformovali a myslím si, že by bylo spravedlivé fond eh, soudit podle toho, jak funguje nyní, to znamená na základě těch nových právních eh, ustanovení. Bohužel, anebo možná bych měl říct naopak naštěstí, od roku 2014 byl fond použit pouze v několika případech. Jistě víme, že katastrofy přicházejí nahodile, nevíme kdy, v některých letech je jich hodně, jindy zase málo. Takže od roku 2014 jich bylo poměrně málo. A možná je tedy zatím příliš brzy na to, abychom s konečnou platností posoudili, zda ta nová ustanovení opravdu fungují a plní očekávání, která jsme do toho vložili, když jsme je vytvořili. Komise je ovšem přesvědčena o tom, že jasné důkazy naznačují, že opravdu použití fondu je teď jednodušší, jasnější a také je fond schopen reagovat na, řadu, na různé situace. Jsme teď eh, schopni od minulého roku eh, poskytovat zálohy, to znamená ustanovení o zálohách začala platit prvé v rámci rozpočtu na rok 2015. A také se výrazně eh, podařilo fungování fondu zlepšit u těch zemí, eh, které od té doby fond použili. Stejně tak důležitá jsou potom eh, kritéria. Ta byla hodně kritizována, kritéria, která se týkají regionálních katastrof a u regionálních situací, tam se fond používá nejčastěji. Teď jsou ta kritéria tedy mnohem jasnější a musím říct, že od té doby, co byla vytvořena, jsme nezamítnuli ani jednu katastrofu tohoto typu regionální povahy. V minulosti, když jsme se řídili eh, těmi staršími, nejasnějšími eh, pravidly, tak jsme bohužel museli odmítnout dvě třetiny tohoto typu žádostí a to představovalo samozřejmě jednak velkou práci, ale také eh, velkou frustraci pro ty, kteří doufali, že fond bude možné mobilizovat a že jim pomůže. Nová ustanovení teď komisi také umožňují kontrolovat eh, provádění fondu. A to podrobněji, než to bylo možné v minulosti. Komise má také možnost se zabývat tím, zda evropské předpisy o provádění a použití fondu byly opravdu splněny. My teď navíc můžeme postupovat rychle. V minulosti se to také kritizovalo. Říkali jste, že komisi to trvá příliš dlouho, když eh, soudí nebo hodnotí implementaci, takže teď je to rychlejší. Samozřejmě, probíhající katastrofy jsou prioritou a e, hodnocení nebo kontrola implementace to je také velmi nutné pro účely jasnosti a transparentnosti, ale je to až e, druhé v pořadí. Teď ovšem se zdá, že máme na to více času a jsme tedy schopni postupovat lépe než v minulosti. Prosím, nezapomínejme také na důvody, které stály za zřízením tohoto fondu v roce 2002. Navzdory veškerým vylepšením, ke kterým došlo, tam některé věci zůstaly v rámci revize v roce 2014, a sice to, že hlavním cílem fondu je pomáhat členským státům v situaci, kdy eh, jsou postiženy těmi největšími katastrofami. Nejde úplně o všechny přírodní katastrofy, ale pouze těmi, kdy členský stát nebo někdy i kandidátské země jsou opravdu postiženy velice vážně a nedaří se jim tu katastrofu zvládnout svými vlastními prostředky. Bohužel nemáme k dispozici tolik finančních prostředků, abychom byli schopni zasáhnout úplně vždy a tolik, jako bychom si případně přáli. Máme určitá omezení. Chtěl bych pouze připomenout fakt, že v rámci současného víceletého finančního rámce eh, se nezvyšovaly prostředky na rok, ale naopak se snížily na polovinu. Teď v rámci současného MFF je to 500 eh, milionů eur, ta vyčleněná částka. Dalším cílem je potom eh, ukázat členským státům finanční solidaritu. To znamená pomoci jim zvládnout finanční dopady, které přírodní katastrofy mají. Fond Solidarity byl navržen tak, zákonodárci ji navrhli tak, aby se eh, bohužel nejednalo o nástroj, který je možné použít naléhavě, v naléhavé situaci. Za tímto účelem máme jiné nástroje, konkrétně v generálním ředitelství ECO, ty má komise k dispozici a tyto nástroje umožní, umožňují Evropské unii pomoci okamžitě zareagovat rychle, poté co k nějaké katastrofě dojde. V rámci dnů, někdy dokonce hodin. První pomoc, letadla, léčiva a tak dále dostanou lidé k dispozici, ale Fond Solidarity byl navržen bohužel tak, že tímto způsobem eh, se u něj nepostupuje. Dochází ke spožděním samozřejmě, ano, a někdy je to i nutné, ale zároveň bych vám připomenul, že komise nemůže použít eh, Fond Solidarity z vlastní iniciativy. My musíme počkat, než je nám předložena žádost. Lhůta pro žádost eh, teď byla stanovena na 12 týdnů, jak už zaznělo, takže trvá tři měsíce, než my vůbec můžeme začít jednat a když žádost dostaneme, tak se v mnoha případech musí přeložit. Dostáváme bohužel eh, žádosti v angličtině a francouzštině pouze, ale také například v estonštině, řečtině a tak dále, takže menší spoždění je způsobeno i tímto. A naši občané a daňoví poplatníci očekávají, že ty žádosti vhodným způsobem posoudíme. Komise potom samozřejmě nemá ty peníze k dispozici hned. Jak jistě víte, Fond Solidarity je financován ze zdrojů mimo eh, klasický evropský rozpočet. A my tedy potřebujeme vás, Evropský parlament a také radu, respektive váš eh, souhlas, rozhodnutí, abychom mohli tyto prostředky vybrat prostřednictvím eh, postupu, který pozmění stav rozpočtu. To trvá několik měsíců, protože parlamenty se k tomu musí vyjadřovat, mají na to 8 týdnů a když to potom všechno spočítáme, tak dostaneme několik měsíců trvá to několik měsíců. My bychom samozřejmě byli rádi, eh, kdybychom byli schopni reagovat rychleji, ale toto jsou ty hlavní důvody, které vedou k tomu, že to někdy trvá dlouho. Potom, pokud je o otázku komplementarity, tedy doplnění jinými nástroji. Komise samozřejmě význam tohoto také zdůrazňuje v rámci programu ESI, eh, strukturálních fondů, například eh, na prevenci, tedy peníze z těchto fondů se používají efektivně a komplementarita s Fondem Solidarity tedy existuje. Fond Solidarity eh, sám o sobě těch 500 milionů eur za rok na základě toho není možné financovat vůbec prevenci a podle platného nařízení není možné ani zasahovat u případů, které mají jinou povahu než přírodní katastrofu, to znamená u humanitárních katastrof nebo uprchlické krize, hospodářské krize a tak dále. To není možné. Jednalo se o tom několikrát a po poslední reformě to bohužel nespadá do rozsahu působnosti tohoto fondu. Nařízení je v současné podobě tedy e, takovéto a komise se tím samozřejmě musí řídit. Ještě bych zopakoval to, co jsem uváděl na začátku. Velmi vám děkujeme za tuto zprávu, eh, vítáme ji a komise se bude snažit ještě z administrativního hlediska ten fond dále vylepšit, tak abychom například eh, zrychlili jeho použití, abychom zvýšili transparentnost a já vám děkuji. Thank you, thank you. Děkuji. Děkuji za podrobné vysvětlení. Pane Čiko, chcete uzavřít diskuzi? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla pouze poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili a snažili se přispět k mé práci, k této zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji také komisi. Komise uvedla, že nám k dispozici, že se také bude snažit vylepšit ty procesy, které jsme zmínili eh, ve zprávě, například ty nedostatečné synergie, příliš pomalé použití fondů a zvláště, eh, že bude usilovat o stále větší transparentnost. Do konce června je možné ještě předkládat pozměňovací návrhy a až je uvidíme, tak se rozhodneme, jak dále ještě eh, zprávu vylepšit, co tam dále eh, začlenit, začlenit a přijím vám také příjemnou dovolenou. Děkuji. Thank you. Thank you very much. And... Děkuji. A nyní máme ještě několik minut, eh, abychom ukončili dnešní program. Dalším bodem je schválení rozhodnutí uh, koordinátorů. Eh, koordinátoři se sešli včera odpoledne a včera večer eh, jsme vám eh, e-mailem rozeslali výsledky. Souhlasíte s těmito výsledky? Zdá se, že ano. A zápis z jednání koordinátorů je tímto tedy schválen. Chcete něco k bodu různé? Není tomu tak. Pan, pane pan Nistleroy, vy nemáte nic k bodu různé? Dobře, takže jsme připraveni na dovolenou. Pouze bych eh, připomněla, že příště se sejdeme ve čtvrtek 8. září od 9 hodin ráno. Děkuji tlumočníkům, říká paní předsedkyně, a přeji vám všem eh, slunečnou letní přestávku plnou klidu a dobrých dojmů a opravdu inspirující období, abyste byli připraveni na tvrdou práci, která nás čeká na podzim. Děkuji dnešní zasedání a přeji vám příjemné léto.